So, ladies and gentlemen, dear colleagues, a warm welcome. Tak, dámy a pánové, srdečně vítejte. Je 8 minut po celé, takže bychom měli začít s dnešní krátkou schůzí, alespoň pro dnešek krátkou. Vysvětlení našeho pořadu jednání je takové, že bod číslo 7, výměna názoru s Joem Valeou Almeidem, nově jmenovaným vedoucím Evropské delegace do Spojeného království byla odložena na další schůzi protože eh, pan Almeida ještě čeká na pověřovací listiny v Londýně. Byla to tedy odložena na později. A pokud jde o nejnovější vývoj v Libii, a konferenci, která se konala včera večer, tak navrhuji nový bod 11b, výměna názoru s panem Gentilínem, eh, ředitelem pro eh, Střední východ a Severní Afriku v ESVČ. Bude to tedy zítra dopoledne a schůze bude prodloužena do jedné hodiny. Je to v pořádku? Souhlasíte? Dobře. V tom případě je pořad jednání přijat. Sdělení předsedy. Já mám jedno sdělení. A sice, pokud sedíte tady a zejména pokud máme pozvané řečníky, tak eh, je vždycky velice rušivé, že každých 30 sekund bouchnou tamhle ty dveře. Protože zkrátka někomu se tady v sále nelíbí, tak vstane a odejde, jiný zase vejde a tady se nám špatně soustředuje. Takže jsme se rozhodli, že pokud budeme mít výměny názorů s hosty, tak zavřeme tam ty dveře a prosíme všechny, aby vstupovali a vystupovali tamhle těmi zadními dveřmi. Je to méně hlučné a snesitelnější pro naše hosty. Nebude to na každé schůzi, pokud to chápu správně, ale pokud bude výměna názorů s hosty. Takže tohle je nové pravidlo. Prosím, pane Bytykofre. kofre. Já bych vás chtěl poprosit, abyste učinili ještě další sdělení ohledně svého místo předsedy, jestli můžete. Kéž bych vám mohl říct více o svých místopředsedech. Momentálně máme jenom jednoho. A já jsem to dal na pořad jednání koordinátorské schůze, která začne v půl čtvrté, v půl páté. A můžu říct jedině to, že prosím tři zainteresované frakce o nalezení nějakého řešení, protože tohle není udržitelné. Místo předsedové existují z nějakého důvodu. A přece musí být možné najít jednu ženu. Nemůže to být až tak těžké. Myslím, že by si tím zachovali tvář všechny tři frakce. Je zkrátka potřeba něco s tím udělat. O tom jsme ale měli diskutovat eh, na koordinátorech, pane Basesku, za půl hodiny. A mezi tím jsme se rozhodli, že pokud tento výbor není schopný zvolit místo předsedy, požádáme o to, aby předsedali schůzi ty poslance, kteří jsou služebně nejstarší. To je jediné řešení, protože pokud tady nejsem já, Ne, já, já vím, že máte dlouhý seznam, ale jsou, jsou, jsou tu další. Tři, nej, tři služebně nejstarší jsou všichni z EPP, což taky není moc udržitelné. A jsou to všechno muži mimochodem. Takže to nám taky nepomůže. Takže o tom budeme diskutovat později. A jdeme na bod číslo 3, sdělení předsedy ohledně rozhodnutí koordinátorů. Podle článku 214 jednacího řádu eh, záznam rozhod, návrh rozhodnutí koordinátorů výboru AFED ze 4. prosince a 9. a 10. ledna byl uploadován na webovou zprávu eh, AFETu spolu s ostatními dokumenty z této schůze a budou tvořit přílohu zápisu z dnešní schůze. Můžeme schválit zápis z 6. a 7. listopadu a 25. listopadu, to je bod 4. Nemá-li nikdo námitky, navrhuji schválit beze změn. A teď konečně eh, jdeme na bod číslo 5 je to první rozprava o návrhu stanoviska k uzavření dohody mezi námi a Republikou Bělorusko o zpětném přijímání osob pobývajících bez povolení. A bez dalších průtahů dám slovo okamžitě našemu zpravodaji Petrasovi a Děkuji, pane předsedo. Skutečně jde o dohodu mezi Evropskou unii a stále ještě Republikou Běloruskem a e, já doufám, že jméno republika ještě Bělorusku v budoucnu zůstane. E, každopádně chtěl bych vám připomenout, kolegové, že těmito dvěma dohodami, jestli můžu, pane předsedo, e, tak můžu pojednat o obou dohodách zároveň, protože jsou ze stejné kategorie. Je to dohoda o zpětném přijímání a dohoda o usnadnění víz. Vždycky to jde takhle spolu. Takže tyhle dvě dohody spadají pod iniciativu východního partnerství, která loni oslavila své desáté výročí. A jde tady o podpoření mobility občanů v bezpečném prostředí, v bezpečném právním rámci pomocí dohody o usnadnění víz a zpětném přijímání. Chtěl bych vám připomenout, vážení kolegové, že Bělorusko je tak trošku pozadu oproti ostatním zemím východního partnerství. Nemáme v podstatě uzavřené žádné do, větší dohody eh, mezi námi a Běloruskem a pokrok je velice slabý. Nicméně eh, máme dohodu rady z roku 2011 z února. Eh, vyjednávání na jejím základě začala v červnu 2014 a trvalo pět let, než bylo dosaženo dohody o těchto dvou textech. Dosáhli jsme určitého pokroku, zejména pokud jde o ty právně technické záležitosti těchto dvou dohod. A ta situace není nutně zcela ideální v Republice Bělorusko. A není třeba dodávat, že zjednodušený režim mobility mezi Evropskou unii a Republikou Bělorusko má za cíl posílit kontakty mezi lidmi, což velice podporujeme, a mohl by vést k větším výsledkům a lepší interakci mezi námi a běloruskými občany. Musím opět přiznat, že politická situace je i nadále poměrně složitá v této zemi. A nedávné volby v listopadu 2019 se setkaly s mnoha kritickými reakcemi od OBSE. Úplná zpráva je k dispozici na webových stránkách eh, této organizace. A je třeba zmínit, že mezinárodní standardy eh, univerzálních svobod a lidských práv jsou i nadále značně nenaplněné a politická opozice je i nadále pod značným tlakem ze strany režimu v Minsku. Některé členské státy Evropské unie eh, stále ještě kritizují běloruskou politiku v oblasti jaderné bezpečnosti a ohledně jaderné elektrárny Ostrovec, která by měla být v nejbližších měsících dokončena. A jde o to, že nesplňují nejvyšší evropské bezpečnostní standardy. Nicméně, vážení kolegové, Vzhledem k rozšiřujícím se kontaktům mezi lidmi a mezi zeměmi si myslím, že bychom se měli vyslovit pro tyto dvě dohody. Konkrétně pro dohodu o usnadnění víz a o zpětném přijímání. Jak jsem už říkal, tyto dohody jdou ruku v ruce a společně tvoří úplný soubor nutných právních podmínek. Takže prosím o vaši podporu eh, těchto dvou stanovisek, protože náš výbor tady připravuje pouze stanovisko, zatímco konečné rozhodnutí je na výboru LIBE. A tím bych skončil svou velmi krátkou prezentaci. A prosím vás, abyste i nadále měli na paměti otázky univerzálních svobod, správního státu, lidských práv a všech základních svobod v Bělorusku. Protože tito lidé by, se, by měli moct nejen cestovat do Evropské unie, ale také se plně těšit našim svobodám doma. Děkuji vám, pane předsedo. Thank you, colleague, for your... Děkuji, pane kolego, za vaše vystoupení k bodům 5 a 6. Takže bych prosil ostatní kolegy, aby také se vyjadřovali k obou bodům. Máme tady teď jako další řečníky stínové zpravodaje, jako první Sandra Kalniete. Děkuji Petrasi Austrevičiusi za tvoje stanovisko. Já plně podporuji, abychom zajistili usnaňování vízového režimu, což je první krok k případnému uvolnění vízového režimu, jak ho už nyní máme v Gruzii, Moldavsku či na Ukrajině. Zároveň velice podporuji posílení kontaktů na úrovni mezi jednotlivými lidmi. To je velmi důležité, zejména v situaci, kdy opozice v Bělorusku je ve velmi eh, složité situaci, je velice potlačována a nejsou tam žádné spravedlivé svobodné volby. Takové volby tam zatím neproběhly. Navzdory doporučení OECD a OED navzdory setkání poslanců tohoto parlamentu se zástupci běloruských orgánů. Pozitivní je také to, že se jedná o strategický krok, který by měl přispět k oslabení ruského vlivu v Bělorusku Protože vidíme tady ty silné snahy ze strany Ruska vytvořit jakousi unii mezi Běloruskem a Ruskem a byly tady i obavy, že by to vedlo k tomu, že Bělorusko de facto přijde o velkou část své politické nezávislosti. Já tedy ehm, toto stanovisko, nebo respektive tyto dvě dohody podporuji a prosím ostatní kolegy, aby udělali to samé. Děkuji, Sandro Kalněte. Stínový zpravodaj za SND Norbert Neuser, ale toho tady nevidím. Chce někdo jiný vystoupit? Nikoliv. Za zelené Viola von Kramon Tojbadel. Děkuji, pane předsedo. Děkuji Petrasi za toto stanovisko. Samozřejmě my zelení podporujeme zjednodušení vízového režimu, respektive dohodu o zjednodušení vízového režimu, ale Nesouhlasíme s tím propojením s dohodou o zpětném přebírání osob. Určitě důležité je, ale to usnadnění vízového režimu, jak už tady zaznělo, jsou důležité kontakty mezi jednotlivými lidmi a mm, běžní lidé, zejména třeba studenti, by měli mít příležitost dostat se do Evropské unie a získávat tedy víza do šengenského prostoru snadněji a jednodušeji, než je tomu nyní. My víme, že občané musí mít přímou zkušenost se životem zde v Evropské unii. Sandra rovněž tady zmínila ty snávající snahy Ruské federace o jakési, řekněme, znovu sjednocení Eh, Běloruské republiky a Ruské federace. Takže i v této souvislosti je velice důležité hm, vzít na vědomí ten vývoj a uvědomit si, že vztahy mezi námi a Běloruskem se zlepšily. Takže my tedy toto usnesení podporujeme. Děkuji. A nyní Thierry Mariany. Notre groupe euh, soutient... Děkuji. Naše skupina samozřejmě podpoří tuto dohodu. Co se týče readmisí, tak kdysi Bělorusko bylo zemí, které, která skvěle spolupracovala při předávání těchto osob a nikdy nebyl žádný problém. Co se týče víz, tak ano, rozvoj demokracie probíhá také prostřednictvím styku mezi eh, lidmi a populacemi. Takže eh, vítáme toto zjednodušení s určitou poznámkou. Ta dohoda trvala eh, dost dlouho, tedy jejich projednání, než, než došlo k podpisu. Nevím, kdo za to může, jestli ta evropská strana nebo ta běloruská strana, ale podepsali jsme to už před několika měsíci a teď je tu otázka ceny těch víz? To je důležitá otázka, protože od 2. února ty cen, ceny jdou nahoru. Běloruský velvyslanec ve svém příspěvku požádal, zda bychom nemohli nech zůstat na 60 eurech, což by odpovídalo té době, kdy to bylo podepsáno. Pro nás rozdíl 20 eur není tak velký rozdíl, ale pro třeba studenty, kteří chtějí do Evropy, už je to nezanedbatelná suma. Takže eh, já bych eh, tady jaksi eh, se chtěl vyslovit za to, aby vzhledem k tomu dlouhému období, jestli bychom to mohli zmrazit tu cenu na těch 60 eurech, cenu víza. Děkuji. Možná ještě k vaší otázce se vrátíme a už také dáme slovo zástupci komise, ale nyní se obracím na EKR. Chtěj, chce někdo vystoupit nikoliv? Za GUE také ne. Dobře. A nyní tedy Evropská komise, nebo ne, respektive nejprve ještě další kolegové. Pan Gala. Děkuji vám, pane předsedo. Já samozřejmě taky podporuji obě tyto zprávy A myslím si, že i politicky si shodneme na to, že e, pokud by šlo jenom, o, jenom o režim, tak by to byla odměna, které momentálně není hoden, ale e, je potřeba tady učinit určité rozhodnutí. rozhodnutí. Ty volby byly opravdu nejhorší od 90. let. A režim se podivně choval například při posledních demonstracích a i samotná opozice eh, demonstrovala proti tomuto rus, ruskému pokusu o převzetí, tam je nechali demonstrovat, ale o pár eh, týdnu později například Pavel Severinec z křesťanských demokratů dostal zase 30 dnů vazby. Zatím to ještě probíhá, zatím to neskončilo, protože se účastnil těch nepříjemných demonstrací, které ale režim využil. Takže e, určitě jsme zajedno v tom, že se musíme postavit proti tomuto ruskému pokusu o převzetí, ale paralelně k tomuto procesu bychom měli jasně říci, že očekáváme, že eh, represe vůči opozici konečně skončí. Chtěl bych ještě zmínit tu cenu za výzum. My bychom dokonce řekli, eh, že ta cena by od února měla stoupnout dokonce na 80 euro. Eh, takže v praxi by to vedlo ne k usnadnění vízového režimu, ale spíš k opaku, spíš k stížení. Takže bych rád věděl i od příslušných eh, instancí naší exekutivy, jestli bychom u takovýchto zemí neměli dělat výjimky, jestli u takových zemí vůbec musí něco takového stát, protože to považují, považují za ne- neadekvátní. Děkuji další řečníci. Není tomu tak. Je tu někdo z komise? Nebo z ESVČ? Většinou tu někdo je nebo možná tu jsou, ale nechtějí mluvit. Prosím, můžete říci, kdo jste 60, z těch 60-80 eur, kdo za to zodpovídá? Můžete odpovědět? Komise není schopná a ochopná odpovědět. Petras, kdo, kdo další? Já nemohu nahradit eh, zástupce komise či rady. Ale co vím, tak vzhledem tomu, že hovoříme o usnadnění vízového styku, nikoli v liberalizaci. Je to trošku jiná věc. Obecně řečeno. A první, pro, jakožto první krok je to možná dost. Ta cena, která byla dohodnuto, dohodnuta po vstupu platnost byla 35 eur. To je poměrně značné snížení i když i 35 eur je dost značná částka pro Bělorusy, protože průměrný plat nepřekračuje 300 eur. Každopádně 35 eur pro ty, kdo tedy budou dostávat víza podle těch eh, pravidel, které máme schválit. A oni budou mít pak právo zůstat v zemích, které uplatní tuto dohodu po 90 dní, za 180, ve 180 denním období. To znamená, v podstatě půl, půl roku můžou zůstat na evropské straně. Nebude to platit pro Dánsko, Irsko a Spojené království. Že s těmito výjimkami to lze schválit Závěrečná poznámka. Proč jsme dojednali pět let? To bychom eh, se měli ptát oběma, obou stran. Znamená ti lidé, kteří se snažili dojednat určitá ustanovení, neakceptovatelná pro Evropskou unii, protože jsme samozřejmě eh, demokracie. Děkuji Petrasi. A máme tu eh, zástupce paní z SVČ. Můžete se prosím představit. Dobré odpoledne. Jmenuji se Ale Ronkole. A jsem e, představitelka úřednice pro Bělorusko. A my jsme održeli tu též žádost od běloruských eh, orgánů jako komise, to znamená eh, zvážit možnost zmrazení cen na 60 eurech. A kolegové z komise nás informovali, že se sejde zasedání z pracovní skupiny pro víza v radě a teprve poté budeme mít další informace. Samozřejmě, že to bude přeskoumáno v kontextu stávajícího právního rámce podle toho, co umožňuje stávající vízový kodex. Dobrá, děkuji. Další připomínky? Není tomu tak. Dostáváme se k časovému um, harmonogramu. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je v únoru. De- 19. se bude eh, hlasovat na Líbe 3. března a na plénu se to teprve potvrdí. Dobrá. Jak jsem oznámil, nepočítá se s žádnou výměnou názoru Joao de Almeida. Tam budeme muset datum teprve stanovit a teď se dostáváme k zasedání koordinátorů. Takže pouze ti, kdo se účastní a kdo jsou způsobilí se účastnit zasedání koordinátorů mají zůstat.